presidente. La seduta riprende ora. Takže zahájíme opět naše zasedání. Kolegové a kolegyně, mám to potěšení vám oznámit jednu novinku, kterou jsem si přečetl v několika tiskových agenturách ministr zahraničních věcí Iránu odložil popravu paní Sakinen. A před pár hodinami, je to akorát pár hodin, většinově jsme se tady k tomuto vyjádřili vlastně jednohlasně. Je to veliká radost, ale samozřejmě eh, boj pokračuje dál, musí dojít k revizi soudního procesu a Evropský parlament bude muset vykonat kus práce, tak jak to vždycky činil v minulosti, aby hájil lidská práva všude ve světě. Takže se můžeme pustit do našeho programu zápis ze včerejšího zasedání. To vše bylo už rozdáno. Má k tomu někdo něco? Zdá se, že nikoliv. Tímž můžeme považovat eh, zápis za schválený. A tím se dostáváme k ústním otázkám radě. Vývoz zbraní. se dvě minuty. Dobrý den, páni ministři. Vy jste tu otázku dostali Já o té otázce budu hovořit eh, věcně. Heliport dlouhý 200 metrů, který je schopen přijmout 16 helikoptér, 40 tanků, hundred vojáků a je vybaven vojenskou nemocnicí čtyři válečné lodě Francie chce prodat eh, Rusku bez toho, ani aby konzultovala eh, Evropskou unii či členy Evropské unie. Před rokem eh, Rusko napadlo svou sousední zemi a stále se vlastně nepodřídilo těm požadavkům prezidenta Francie. Rusko také mělo vojenská cvičení na hranicích s Estonskem, čímž ohrožovalo pobaltské státy a tak vám chci položit eh, následující otázku. Proč tedy potřebujeme Evropskou unii v takovémto případě? Na jaře, když eh, na Řecko padla hm, hluboká krize, Evropa se měla rozhodnout, zda nechá Řecko se potopit nebo mu pomůže a EU se rozhodla, že pomůže, protože došlo ke schodě, že pokud by se situace zhoršila v Řecku, bude se zhoršovat také v dalších členských státech EU. Oblast vnější bezpečnosti ale není výjimečným tématem. Ve smlouvách jsme se domluvili, že budeme postupovat solidárně a mnoho evropských států EU se obává účelů, za kterými by mohla, mohlo Rusko využít těchto zbraní. Zaměstnanost ve Francii je samozřejmě významnou, významnou otázkou, ale nemůže vznikat na úkor ostatních členských států. A tak bych rád, aby se třetí, do třetích zemí prodávaly zbraně teprve po dohodě, dokud nebudeme mít záruky, že to nezhorší situace bezpečnosti v Evropě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní Karinc a nyní státní tajemník, zástupce rady, pan Šastel. Pane předsedo, dámy a pánové, poslankyně a poslanci. Já si mohu jen blahopřát k příležitosti, kterou máme dnes odpoledne, abychom se zabývali otázky kontroly vývozu zbraní. Paní Ashton není přítomná, nemohla být přítomná a požádala předsednictví, aby jí e, zastupovalo a proto jsem připraven odpovědět na několik otázek, které nám došly k tomuto tématu. Jak víte, již celou řadu let hraje Evropská unie prvořadou úlohu jak na regionální, tak na mezinárodní úrovni, co se týče kontroly vývozu zbraní. Cíl je jasný. Chceme e, zabránit vývozům e, vojenských technologií, e, které by byly prostě použity k nežádoucím cílům uvnitř anebo k vnější agresi. Před deseti lety přijala Evropská unie kodex chování s určitými kritérii pro vývoz konvenční konvenčních zbraní. V roce 2008 byl tento kodex nahrazen společným stanoviskem s několika dalšími novými faktory to znamená, že Evropská unie má teď k dispozici ten úplně nejkomplexnější systém kontroly vývozu zbraní na světě. A e, společné stanovisko je právně závis, závazné, to znamená, že je tady záruka, že budou členské státy přistupovat zodpovědným a transparentním způsobem k vývozu zbraní. Společné stanovisko má za cíl koordinovat, koordinovat efektivním způsobem národní politiky v této oblasti, především především prostřednictvím mechanismu informování se navzájem a konzultací. A podle tohoto mechanismu, pokud nějaký stát chce dát svolení, eh, které by se týkalo vývozu zbraní a týkalo by se identické záležitosti, kterou jiný stát předtím neschválil, tak musí navzájem se tyto státy informovat. Jinými slovy, Eh, když došlo k eh, eh, zamezení Eh, transakce, neschválení transakce jedním státem, tak další stát, který by chtěl postupovat eh, kladně v tomto případě, musí konzultovat ostatní členské státy a to systematickým způsobem. Samozřejmě v těch případech, kdy se jedná o situaci, kdyby identická transakce byla v předchozím časovém sledu předmětem zákazu nějakého členského státu. Uvnitř kompetentních struktur rady členské státy si pravidelně a často vyměňují informace o vývozu zbraní, především do citlivých eh, destinací. Často se navzájem žádají o radu v případě, že by šlo o cílovou destinaci, která by mohla být předmětem určitých pochybností. Tyto eh, pravidelné výměny názorů jsou klíčovým bodem eh, evropské politiky v této věci. V roce 2009 konzultace mezi členskými státy se se týkaly dohromady 14 eh, cílových zemí třetích států. Eh, členské státy si navzájem vyměňovaly eh, informace, které je vedly k tomu, že buď rozhodly kladně či záporně ohledně těchto možných vývozů. Takže to je, pane předsedo, způsob, kterým řešíme tyto věci, co se týče vzájemného informování a kontroly, co se týče interaktivního přístupu mezi členskými státy, aby bylo možno jasněji vidět, jakým způsobem e, e, reagujeme na tyto požadavky vývozu, jak je povolujeme, či naopak, jak je zakazujeme a rád budu ještě reagovat na případné další dotazy k této věci. Dnes odpoledne děkuji, pane Šasteli. A na dvě minuty e, kolega Brok jménem EPP, zdá se, že není přítomen, není v sále, takže dáme slovo Eh, pana, panu poslanci Galtierovi. Děkuji, pane předsedo. Musíme myslet na průmyslově technologický eh, okamžik nebo bod, to je opravdu klíčové pro Evropskou unii a naši obranu, pro společný přístup, pro zlepšení um, hospodářské soutěže, pro rozvoj, ale musí to být koherentní se závazky, které Evropa přijala na mezinárodní úrovni. Společný postoj z, roku, z prosince 2008, kde se stanoví pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a materiálů do třetích zemí, je velký krok kupředu. Není žádný mechanismus, obecný mechanismus konzultací, ale ve společném stanovisku je odkaz, velmi vhodný odkaz, na nutnost posílit spolupráci, konvergenci v této oblasti, která se týká zajištění míru. Chceme pokročit v, s perspektivou společné obrany a měli bychom mít ještě závaznější mechanismy. Víme, že eh, spolupráce podle článku 7 nesmí zůstat jenom mrtvou literou a se, zblízka se díváme na to, co se odehrává v Evropském parlamentu. Kolegové z EPP se nechtějí omezovat jenom na obecné otázky a my si myslíme stejně, že by bylo lepší nazývat věci správným jménem. Prostě prodej zbraní Francii do Rusku to neodpovídá po společnému stanovisku z roku 2008 tyto vývozy by měly být tedy omezenější a kontakty mezi Ruskem a Evropou musí eh, se vymanit jenom z těch bilaterálních vztahů. Měly by to být vztahy e, skutečně Evropa-Rusko. Děkuji, pane Galtieri, děkuji. Řekl jste to velmi krátce, ale velmi hutně. Děkuji. Pan Brok mezi tím dorazil, má trošku spoždění, ale rozhodně vám dáme slovo takže vyslechneme si váš příspěvek. Já se omlouvám, protože jsem zde měl skupinu návštěvníků, ale pochyboval jsem o tom, zda byste vydrželi bez mého hlasu. Dovolte mi několik poznámek. Je to otázka evropských kompetencí. My jsme na nejrůznějších konferencích nebyli schopni eh, eh, zahrnout zbraně do všeobecné evropské kompetence a protokol do Conduct a eh, řízení rady z roku 2008 by měl být závazným způsobem, jak věci řešit. Domnívám se, že to je směr, kterým by měl Evropský parlament dále postupovat. Za druhé, zdá se mi být jasné, že takovémto rámci by nemělo být možné, že tak málo konta- vzájemných kontaktů s malými členskými státy, že jednotlivé státy mají pocit, že e, vývoz zbraní třetí, do třetích zemí jde na jejich úkor. Zda si to myslí právem nebo neprávem ponechme stranou, ale myslím, že zde právě proto musíme najít silnější evropská řešení. Za třetí se domnívám, že přes silnější evropskou spolupráci, také co se týče například obrané agentury, to potřebujeme také z hlediska průmyslové politiky ve vývozu, eh, ve výzkumu, v plánování a ve výrobě musíme už spolupracovat, protože vlastní zbrojní průmysl znamená také určitou nezávislost. Pokud takový eh, průmysl není, musí se všechno nakupovat v jiných zemích, tak eh, vzniká závislost na těchto zemích. Takže to je otázka svobody. Byť je to i téma ekonomické. To musíme dát do vzájemných souvislostí a pak, pane předsedo, se nám podaří tuto věc koordinovat lépe na úrovni společenství, aniž by to špatně chápali určité země, jako se stalo například v Pobaltí. Děkuji, pane Brok. Děkuji mnohokrát, pane Broku. Děkuji za váš velmi důležitý příspěvek, zejména k těmto delikátním otázkám a nyní pan poslanec Fenbalen, 2 minuty 30. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit jasně. Ano, je třeba se, být schopen se bránit a další země je také eh, třeba, aby měly možnost se bránit, takže vývozy zbraní eh, nejsou něčím mimo limit, ale pak je, limit, ale pak je otázkou e, vývoz zbraní do zemí napětí, do zemí ve válce. Tam je třeba se omezovat, ale pokud nemáme skutečně závazný, právně závazný režim e, vývozu zbraní, tak e, prostě z těch 27 členských států nebudou, nebude mít stejné podmínky a budou v konkurenci. A konzultace asi není tím pravým řešením. Takže zdá se mi, že způsob, jak vyřešit tento problém, je mít společný právně závazný režim a také já schvaluji a podporuji slova kolegy Broka v této věci. Děkuji. Děkuji Van Balenovi a na řadě je kolega Tarant na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Je to důležité téma a já chci poděkovat kolegyním a kolegům za to, že vnímají určité obavy, které máme my v našem regionu, konkrétně po přijetí e, francouzského rozhodnutí e, ten kodex chování, který je e, na který navázal právní, závazně právní text v roce 2008, to je dobré, ale je dobře, že to kolega zmínil, ale je třeba v tomto směru pokračovat dál, protože odpovědnost Evropské unie je e, veliká. My jsme zodpovědní jako unie za jednu třetinu veškerého objemu e, obchodu se zbraněmi. Pokud je Rusko naším strategickým partnerem a můžeme spolupracovat e, s vojenský, ve vojenských záležitostech s Ruskem, tak já si kladu otázku, která mi připadá logická. Proč náš přítel potřebuje nějaký obrovský E, zbrojní arzenál, e, aby se zlepšila situace, dejme tomu, co se týče lepšího vládnutí v Afghánistánu? Ne, vůbec ne. To není něco, co má Rusko, e, Moskva v úmyslu dělat. Jde snad o ochranu menšinových práv a lidských práv Kyrgyzstánu? Také ne. A mimochodem ty sofistikované zbraně, o které jde, nejsou k tomuto vůbec určené, ale jde o to změnit situaci v oblasti Černého Černého moře, ne e, pro to, aby byla lepší, ale horší. A pak je tady otázka členských států kolem Černého moře, pak je tady e, další e, otázka států jako Polsko, Německo a pobaltské země a to všechno by se mohlo zhoršit. Já souhlasím s určitými kritérii, spolupráce se strategickým partnerem je vždycky dobrá věc, ale věřte mi, jsou tady další oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat s Ruskem, než v oblasti prodeje Eh, nějakých high-tech eh, eh, vojenských systémů, myslíme na automobilový průmysl, myslíme na spolupráci třeba požárníků. Například ruští požárníci měli, měli, letos v létě velké problémy, když jim hořely lesy v obrovském rozsahu a tak dále a tak podobně. Myslím si, že otázka Mistral musí být zrušena. Děkuji. Děkuji a chtěl bych upozornit řečníky, aby respektovali řečnickou dobu. Na řadě je fan Orden, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Moje frakce eh, dává velký význam právo svrchovaným eh, státům, eh, zda ano či ne, poskytnout povolení k vývozu zbraní v souladu s kritérii shodnutými na evropské úrovni. Tady by to nemělo rozhodovat Evropská unie, neměla by tady být společná pozice. Jde o to samozřejmě, aby členské státy zohlednily otázky eh, ochrany míru na regionální úrovni. Měli bychom si samozřejmě uvědomit citlivý charakter eh, této situace jak v oblasti Černého moře, tak v pobaltských státech. Co se Černého moře eh, týče, tak bychom si měli uvědomit, jak to dopadlo v Gruzii a pak, že se jedná také o tři státy, Bulharsko, Turecko a Rumunsko, které jsou člán, členy NATO a další tři země v oblasti oblasti jsou potenciální kandidáty do NATO, takže je otázkou, jak tyto věci všechny zhodnotit. Jistě ale jsou tady eh, určité eh, metody, máme pracovní skupinu eh, ohledně vývozu konvenčních zbraních eh, uvnitř rady, která se setkává každých šest týdnů a jelikož je to mezivládní eh, orgán, tak je to určitě dobrý eh, orgán, dobré fórum, kde by se měly tyto věci diskutovat a ne na plenárce Štrasburského parlamentu, tam určitě ne. Děkuji mnohokrát panu van Ordanovi a nyní pan poslanec Losing, minuta 30, paní poslankyně. Děkuji. V roce 2000 si Evropská unie Lisabonskou strategii vytečila cíl, že bude do roku 2010 eh, vedou, hrát vedoucí ekonomickou úlohu. Státy EU v letech 2005 až 2009 předehnaly USA a tím se staly předním exportérem zbraní ve světě. A myslím si, že to je velice rozporuplný vývoj, protože právně nezávazný kodex vývozu zbraní, který plánoval restrikce při vývozu zbraní, byl pouhou bublinou. Proto vítám, že etický kodex pro vývoz zbraní z roku, byl v roce 2008 proměněn ve společný postoj. Přesto nám chybí účinné sankční mechanismy. Uvedu příklad. Německo už e, uznalo právní závaznost tohoto kodexu dlouho před rokem 2008, ale Německo je třetím největším vývozcem zbraní na světě a mimo jiné dodává zbraně do krizových oblastí jako Pákistánu a Saudské Arábie právě členských států o vývozu zbraní radě nejsou jednotné a často také nejsou transparentní. Zde musíme dosáhnout harmonizace, aby všechny relevantní vývozy zbraní eh, byly eh, skutečně posouditelné kritickým způsobem. Bohužel zatím nevidíme, že bychom se tímto směrem sjednocování ubírali. Pokud vůbec může existovat nějaký systém eticky zodpovědného vývozu zbraní. Jedna věc je ale jistá. Evropská unie je něčemu takovému ještě na míle vzdálená. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Paní, paní Lösing a kolega kolega kdo si by se vás chtěl na něco zeptat podle postupu Blue Card, modrá karta? Takže pan kolega Van Not by se chtěl na něco zeptat. Uh, Jde o to, že paní Lezing eh, upadla do léčky, kter, což se často stává zde v parlamentu a jinde. Eh, hovořila o vývozech eh, zbraní Evropské unie. Evropská unie ale nevyváží žádné zbraně, nemá svů, své vojenské síly, nemá svůj vojenský potenciál či zbraň, potenciál zbraní, takže bychom neměli používat terminologii vývoz zbraní EU. Nic takového neexistuje. Děkuji vám. Výborně, paní Luzinková si to poznamená. A prosím, máte slovo, paní kolegyně. To jsme bohužel ztratili, tento výstup. Říkala jsem země Evropské unie. Výborně, takže se pustíme zase do diskuse a řekn, vyslechneme si kolegu Kanbela na minutu. Pane předsedo, zájmy Evropské unie do vývozu mají co dělat s rostoucí militarizací Evropské unie v postlisabonské lisabonské e, e, éře. E, před několika dny řekl Tony Blair, že by chtěl, aby se Evropská unie stala institucí s vojenským charakterem. Takže Teď jde o to, jak tomu bude dál. Už se hovoří o e, tom, že e, je tady e, nebezpečí, že náš vlastní vojenský materiál nebude kompatibilní s americkým. A Eh, jak to bude s přístupem k americké technologie. Zároveň by se také uzavřel eh, britský eh, trh Americe a rozbily by se pracovní příležitosti na obou stranách Atlantiku. Jedná se o 7 miliard eh, liber ročně. Takhle to představ, tohle představuje vojenský eh, rozpočet ve vojenské eh, výrobě pro Velkou Británii. To nejsou malá čísla. Děkuji mnohokrát a nyní pan Brons na dvě minuty. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě tady určité dilema, co se týče zemí, které vyrábějí zbraně, když se jedná o vývozy. E, ty fixní náklady jsou samozřejmě vysoké, takže je neekonomické pro většinu zemí, aby si vyráběli zbraně pro své vlastní užití. E, takže se otočí k dalším e, zemím, které prostě mají větší potenciál a jde také o záchranu určitých zájmů a jde samozřejmě o maximalizaci zisků pro země, které vyrábějí zbraně ve větší e, míře, i když se může jednat o nemorální postoj. E, jsou tady otázky, které se ovšem příliš nemění a různá kritéria se nicméně mohou vztahovat k různým typům zbraní. E, země jako Irán s nízkým kreditem v oblasti lidských práv samozřejmě bude hledat mezi zhruba polovinou zemí v Evropské unie a bude, dejme tomu, mu odepřeno dovážet to, co by mohlo mm, být nebezpečné pro eh, určité konání, ale nebude mít eh, zakázán určitý, eh, určitý arzenál, který by ho chránil před vnějším ohrožením. Jsou tady země, které ovšem mají silný destabilizační potenciál a těm by měla být odepřena dovoz jakýchkoliv Eh, zbraní hromadních, hromadného ničení. Je ovšem také třeba eh, si uvědomit, že některé země nebyly eh, agresorem ve válce mezi Iránem a Irákem. Jsou tady další země jako Spojené státy nebo Izrael. Jistě nechceme zbraně, které by byly schopny útoku, ale chceme pravděpodobně určitou ochranu i před nukleární hrozbou. Děkuji mnohokrát a za váš příspěvek. Eh, kolega Panok se chce zeptat na něco kolega Bronx, Bronce. Jste ochoten vyslechnout si tuto otázku, prosím. Pane, pane předsedo, já většinou eh, nevystupuji a především ne eh, s britskou národní stranou, jejími poslanci, ale tady jde o to, jaké E, politické názory slyším. Mohu jistě kritizovat Evropskou unii, ale nevím o žádném evropském e, státu, který by e, prostě kvůli názorům někoho dával do basy. Jinak, jak bychom tady některé kolegy měli, že? Naprostý nesmysl. Já si myslím, že by tady bylo třeba vyslovit určitá jména. Bez mikrofonu. Milý kolego Bronsi, Můžete odpovědět, prosím. Prosím, máte slovo. Já jsem řekl, eh, Maďarsko za předchozího eh, režimu eh, vlastně zavřelo do vězení mnoho lidí kvůli politickému přesvědčení a podobně tomu jinde, kvůli, dejme tomu, názorům v oblasti akademické komunity. Tady nejde ovšem eh, jenom o zavírání kvůli politickému názoru, ale to už má často činění s násilím. Výborně, tak dále. Vyslechneme si nyní Michela Galera na minutu 30. Děkuji vám. Nechci se stávat na předchozí projev, ale na začátku zaznělo něco správného, že pro malé státy je velice drahé ekonomicky vyrábět, když mají svůj zbrojní průmysl. Já docházím k jinému závěru než předřečník, že v Evropské unii prostřednictvím obrané agentury a programu společného nákupu eh, můžeme vyrobit eh, za výhodnější cenu potřebné eh, zbraně a výzbroje, ale děkuji za jeho poznámku. Je pro mě politicky důležité, že zde můžeme vyjádřit, že máme celosvětově nejmodernější etická kritéria pro týkající se vývozu zbraní. Na to může být Evropská unie hrdá, ale chci se v této souvislosti na něco zeptat ještě rady. Vy jste hovořili o tom, v jakých případech se odehrávají konzultace. Zdá se, že to je jenom tehdy, když identické žádosti jsou v jednom státě zamítnuty a jiný stát chce takovýto export povolit. Je tato diskuze vždy pouze na úrovni skupiny v radě, a nebo se o tom už diskutovalo i třeba na politické úrovni, například na radě ministrů, na to bych se chtěla rád zeptat. Mohl bych říct ještě mnohé, ale na to už není čas. Děkuji. Děkuji. Kolegové, a na dvě minuty eh, kolega Palecký. Děkuji. Někteří kolegové už řekli, že v otázce EPP se skrývají určité hádanky. Ten problém není jasně postaven. Já si myslím, že Trošku větší jasnost by nebylo na škodu této otázky. Samozřejmě musíme uznat, že některé země střední, východní Evropy jsou velmi citlivé na vojenské otázky. E, cítí se třeba ohroženější než staré státy EU. 8. prosince 2008 společný postoj Rady předložil určité, určitá pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií. A dnes se tu hovoří o Francii a Francie nepřekročila stanovené limity. To chce ovšem, to všem znamená, že není možné posouvat tyto limity, tím spíše, že zavádíme v této oblasti společné normy. Pochopitelně je potřeba čím dál tím více spolupracovat ve zbrojení se sousedními zeměmi, jako v ostatních oblastech, Musíme se pokusit o větší důvěru uvnitř Evropy a o to, aby tu nebylo tolik nedůvěry, protože tímto způsobem taková ta nedůvěra vzniká hlavně mezi takzvanými starými a novými členskými státy a tomu je potřeba zamezit. Je potřeba spolu častěji hovořit a hlavně neobvinovat jedni druhé. Čili je potřeba se vyhnout těmto poměru, po tomuto poměřování sil, které vzniká v rámci Unie. A je potřeba diskutovat velmi konstruktivně, protože právě tak se nám podaří to dokončit. Děkuji, kolego Paleckis. A nyní pan Čarnecký na minutu 30. Pane předsedo, dámy a pánové, My tady používáme krásné věty a slova o důvěře a spolupráci, ale myslím si, že v realitě to, co se, co se týče vývozu vojenských technologií a materiálu ze, ze, ze zemí EU, tak je dáno, nebo rozhodují činy. Největší členské státy EU dělají, co chtějí, aniž by se nějak moc brali eh, v úvahu, jaké jsou společné normy či pravidla. V posledních eh, dnech jsme opět tedy svědky prodeji eh, plavidel Mistral ze strany Francie. Úspěch ona úspěšně byla zavedena procedura dost specifická veřejné nabídky ale ten obchod proběhne. Jeden ruský admirál nedávno prohlásil, že pokud, Rus, pokud by mělo Rusko stejné lodě, stejná plavidla při válce proti Gruzii, tak ten boj by trval ne čtyři dny, ale čtyři hodiny. Tak mají skutečně členské státy prodávat takovouto vojenskou technologii zemím, které je budou používat k ofenzivním, k útočným účelům. Gruzie nemůže si sama nakoupit takovéto zbraně na obranu. V Gruzii se to odmítá a to je potřeba ukončit. Děkuji. A na minutu už kolega Huntis. Děkuji, pane předsedo. Když čtu eh, společný postoj a kritéria, eh, která měla být nebo mají být respektována zeměmi, které vyvážejí zbraně, tak mě napadl stát Izrael. Izrael, který nerespektuje mezinárodní právo, Izrael, který pošlapává lidská práva, Izrael, který je v Gaze a eh, obracím se k autorům Eh, této ústní otázky. Ptám se, jaké sankce by měly být eh, uplatňovány vůči Izraeli. Bylo by zapotřebí, aby tady eh, existovala absence vývozu zbraní a my tady máme určitou evropskou politickou solidarity, solidaritu. Byl tady citován případ Řecka, ale ve společném postoji, osmé kritérium, když je tady vývoz určité země Evropské unie směrem do jiné evropské země, tak je také Eh, otázkou, jaká je její hospodářská situace. Řecko je v obtížné situaci eh, a jde o určitou solidaritu, takže Francie a Německo eh, by měly kupovat zbraně ze strany Řecka. Ale ono je to tak, že tady prostě dominují zájmy průmyslové lobby a ne strategické zájmy Evropské unie. Děkuji kolegovi Kuntisovi a pan kolega Paška. Jedna minuta. V více zemích Evropské unie e, působí významní producenti e, vojenské techniky a o jejich produkci je velký zájem i v jiných zemích, v jiných e, částech světa. Obchodování s těmito zbraněmi ovšem je specifickou aktivitou, protože tady jsou určitá bezpečnostní kritéria, kritéria zahraničně politická a je třeba tyto subjekty posuzovat na základě přesných kritérií, na základě státem vydaného povolení, povolení na vývoz vojenského materiálu s e, licencí na dovoz, vývoz či mezikontinentální přepravu vojenského materiálu. Celý proces se musí odehrávat e, v rámci přesných pravidel a být přísně kontrolován. Země musí také postupovat v duchu svých zahraničně politických závazků. Vzhledem ke specifickému charakteru všech těchto operací eh, se dá koordinace na úrovni rady vykonávat pouze individuálně, eh, obecné rovině a s posuzováním možných eh, společných zahraničně politických důsledků. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane Paško. A nyní pan kolega Donjon na minutu 30. Pane předsedo, děkuji. Jenom tři stručné body k tomuto tématu. Byla tu otázka nátlaku na Francii vzhledem k prodeju Mistrálu. Jenom připomenu, že nejsou žádné pevně uzavřené dohody. Mistral to je plavidlo, které bude e, prodáno bez zbraní, bez ozbrojení, to je ovšem zásadní bod pro diskusi s Ruskem. A v Rusko nejedná jenom s Francií ostatně pro získání takovéhoto vojenského materiálu. Jsou tu země, které možná jinak hovoří, ale činy jsou někde jinde. Vy jste to sám připomněl, pane ministře. Máme v rámci nebo uvnitř EU, co se tedy vývozu zbraní týče, takový kodex, který se stal společným dokumentem v prosinci 2008 my jsme v tomto velmi poctiví a navíc vedle tohoto kodexu, a jak to už říkali kolegové, máme ještě skupinu, která se eh, pravidelně schází, aby pohovořila nejenom o tom, jak se uplatňuje tento kodex, ale aby také probírala národní vývozní politiky členských států, čili jsou fóra, na kterých se může otázka mistrálu velmi vhodně položit. Pokud tady hovoříme o evropské solidaritě v oblasti vývozu, a pokud tedy máme potřebu společné eh, eh, obrané politiky, musíme zmínit celý ten cyklus obchodu vojenského s vojenským materiálem. Ono se to totiž týká samozřejmě i eh, dovozu a také vojenské výroby. Mnoho zemí tady taky má ještě co činit, aby se to, to změnilo, aby jsme skutečně měli společnou kapacitu, společnou výrobu a tak dále. Děkuji. Děkuji mnohokrát, kolego Danjean. A nyní pan kolega Taler na minutu 30. Děkuji, pane předsedo. Eh, musím říct, že eh, francouzská plavidla eh, do Ruska. To je věc, která má politické eh, dimenze, pak je to také věc, která má dimenzi eh, solidarity či jejího nedostatku. Týká se to eh, také členských států z pobalského regionu a také zemí takzvaného východního partnerství, Gruzie, Ukrajiny a tak dále. Víme, že Francie intervenovala v rusko-gruzínské válce sankce a Rusko na sebe vzalo určitě e, mezinárodní závazky. Je otázkou, zda je zachovává, zdali nechává e, naše pozorovatele e, putovat do Jižní Osetie a sledovat, jak se tam věci vyvíjejí. Víme, že společný postoj Rady z roku 2008 stanovuje, že příjemce by měl dodržovat mezinárodní závazky, respektovat lidská práva a e, potřebu regionálního míru a bezpečnosti. V neposlední řadě se ptám, zdali Francie či prezident Sarkozy mohou e, co se této transakce s Mistrálem týče, e, dostat od Moskvy něco na oplátku. Děkuji, na, na řadě je pan Tanok. Průmysl konvenčních zbraní je důležitým faktorem celé řady ekonomik, včetně ekonomiky Velké Británie. Tento svět je nestabilní a nebezpečný a členské státy se musí chránit, včetně svých spojenců. Ale eh, v Radě se Evropská unie v tomto směru eh, výrazně posunula a eh, omezila, e, dokonce zakázala vývoz zbraní do některých e, režimů, do některých zbraní. Můžeme e, také být právem hrdi na některé konkrétní kroky, například v oblasti tříštivých min a dalších vojenských Eh, technologií. Vím, že tady ještě šest členských států Unie, které musí určité dokumenty ratifikovat. My eh, jsme také pro monitorování eh, produkce a v tomto směru je třeba ještě se zlepšit. Je třeba bdít nad tím, jak se určití teroristé snaží získávat zbraně, kde jsou ta opatření trochu méně bedlivě sledována. Evropská unie by měla i nadále za, eh, nechat platit zákaz vývozu zbraní do Číny, protože víme, jak se tomu tam má s lidskými právy a za druhé je třeba, abychom prokázali svou podporu demokratickému spojenci Tajvanu. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane kolego, a nyní má slovo pan Vajder na minutu 30. Kolegyně. Dámy a pánové, vojenská výzbroj není stejné zboží jako jiné. Je to věc, která přímo ovlivňuje bezpečnost státu a vývoz vojenských technologií do třetích zemí, hlavně těch, kde demokracie je trošku spochybňována, a které třeba spolupracují se zeměmi, které mají blízkost k terorismu, to jsou všechno věci, které ohrožují Evropské unii a další státy. Čili Toto není otázka jenom vnitřní politiky, ale je to otázka evropské bezpečnostní a obrané politiky. Jak můžeme o této politice hovořit, když, jak to říkal předseda eh, Evropské komise, když členské státy prodávají zbraně zvlášť, každá zvlášť. Například francouzské rozhodnutí prodat plavidla, plavidla Mistral Rusku což není země, která by byla členem stejné aliance vojenské jako my, jako Evropská unie, je otázkou. Rusko se nepřiblíží Evropě, jak to říkal francouzský ministr pro evropské otázky. Žádná evropská strategie nebude korunována úspěchem, pokud budeme takto postupovat. Týká se to také solidarity a respektování společných zájmů a rozhodnutí. Solidarita je zdůrazňována také ve smlouvě EU, také ve společném stanovisku EU, které se e, týká právě kontroly vývozu vojenských technologií. Krátkodobé ekonomické zájmy by neměly převažovat nad prioritami e, Evropské unie. Rozhodnutí, které se týkají e, SZBP, musí být projednány se všemi členskými státy. A je potřeba, také mít právní mechanismus, závazný mechanismus a analyzovat všechny důsledky. Děkuji, děkuji, paní kolegyně. Na řadě je kolega Janakau, minuta 30. Η ερώτηση a που Děkuji, pane předsedo. Tato otázka položená radě je významnou příležitostí, jak nadnes další důležitou otázku, které už zde mnozí hovořili. Je to otázka bezpečnosti a obrany Evropy a vytvoření organizace týkající se, zabývající se výroby zbraní, to znamená společnou zprávu výrobu zbraní. je důležité, abychom dbali na to, že v USA je jenom jedna produkce, zatímco v Evropě jsou produkce rozdílné. A v souvislosti s společným postojem rady z roku 2008 musíme uznat, že zde nemáme skutečnou kontrolu. Nehovořím zde pouze o Francii, ale mám na mysli všechny země Evropy. Není zde skutečná kontrola, zda ty země, do kterých vyvážíme zbraně, nefigurují pouze jako jakýsi prostředník a neprodávají tyto zbraně potom do o něch zemí, do kterých my eh, vyvážet nesmíme. Takže zde je určitá lakuna ve společné zahraniční a bezpečnostní politice. Nevíme, kam jdou naše zbraně. Kdyby se nám podařilo skutečně realizovat společný postoj a zavést omezení, byl by to úspěšný krok. Nicméně můžeme mít účinnou kontrolu vývozu pouze tehdy, pokud budeme mít společnou obranu organizaci a organizaci eh, zabývající se výrobou zbraní, tím bychom také ušetřili mnoho peněz a podpořili bychom tím naše hodnoty, jak u výroby, tak u vývozu zbraní. Děkuji vám. Na řadě je kolega Svensson. Minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Včera předseda komise ve svém expoze zdůraznil, že Evropská unie e, musí mít e, společnou e, zahraniční a obranou politiku. Není to poprvé, co pan předseda Barroso o tomto hovořil a takováto politika nemůže fungovat, pokud nevezmeme v úvahu také otázky obrany. A musím říct, že E, smlouva také hovoří o zásadě solidarity a členské státy se musí navzájem informovat uvnitř rady a na úrovni Evropské rady ve chvíli, kdy jde o bezpečnostní politiku či zahraniční politiku. Ve společném postoji z 8. prosince 2008 byla pravidla společné kontroly e, přijata. A co se s nimi dále stalo? E, což ta ozvěna nedošla až do Francie. Eh, země Evropské unie jako eh, Litva, eh, Estonsko, Polsko, Gruzie tvrdí, že prodej Mistralu je pro ně z hlediska bezpečnostního nebezpečný, zatímco minister Ruska, minister obrany tvrdí, že problém eh, v rusko-gruzinský by byl s Mistrálem vyřešen za čtyři hodiny a ne za 620 hodin. Prostě není možné, eh, aby eh, tyto země takto konaly a přitom skloňovaly slova jako svoboda a rovnost. Eh, Belgie, která je předsednickou zemí, musí zahájit eh, určité, určité eh, jednání, abychom tady měli společný postoj. Děkuji. A slovo má teď poslanec Kelam na minutu 30. Já si myslím, že tato rozprava se koná o konfliktu bilateralismu oproti společnému postoji. E, občané několika členských států e, mají velké starosti e, s možným vývozem vojenského materiálu do třetích států. Vojska Ruska v severovýchodní části Evropy konala vojenské manévry a my víme, jak to chodí Eh, velitel eh, ruského námořnictva eh, řekl, že kdyby měli v roce 2008 k dispozici mistrály, tak by operace v Gruzii byla skončena za několik hodin a ne za tři dny, dokonce snad za tři hodiny. Slyšel jsem, co říkal státní tajemník Šastel. Myslím si, že eh, to vnímám velmi pozitivně eh, ve světle našich obav. A také eh, kolega Banžan mě uklidnil v tom smyslu, že nebude prodej, předmětem prodeje něco jako vojenské jako vojenská technologie, ale rusové budou chtít vojenskou technologii. A pak je tady ještě jedna věc, kterou musíme zodpovědět. Proč neprobíhají konzultace a normální rozprava v radě, pokud je jeden členský stát připraven prodávat třetímu státu vojenskou technologii my chceme upozornit na nutnost eh, diskutovat o, vojenské, eh, o vývozu vojenských technologií do třetích států uvnitř Rady. Děkuji za pozornost. Děkuji. Nyní má slovo pan Lišek na minutu 30. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové. Výroba a vývoz vojenských technologií a materiálů vždy v historii a jsou a budou předmětem mnohých diskusí. Nikdy to nebude lehké téma, vždy to bude kontroverzní téma které bude plné vzájemného obvinování, co se týče destabilizace některých regionů. Kontrola vývozu zbraní je také velmi obtížně realizovatelné. a druhé straně mm, zbrojní průmysl je pro mnoho členských států velmi významným hospodářským sektorem. Francie, Německo, Spojené království, Česká republika, Polsko vyvážejí zbraně, stejně jako další státy Rusko a Spojené státy. Čili jsme velmi vzdáleni situaci, kdyby vývoz a výroba zbraní byly předmětem komunitární politiky. Samozřejmě, že dnes členské státy mají k dispozici velkou manévrovací marži, velký prostor, ale i přes tuto flexibilitu by se měly nějak dohodnout a mít skutečně být podřízeni tomu společnému rozhodnutí z prosince 2008. Ještě poznámka k Mistrálu. Francouzi by měli pochopit obavy pobaltských států či Polska, protože admirálové Ruska říkají, že možná tyto lodě budou stát mm, kotvit v Baltském moři. Děkuji mnohokrát, kolego Lišek. A nyní máme postup ke GI a máme, doslovo se dává panu Glipandiemovi. Děkuji. To pytanie pana posła Karinsa. Děkuji, pane předsedo. Musím říct, že toto je velmi užitečná otázka, otázka, která často zazněla ve výboru pro zahraniční věci a členové výboru nedostali dobrou odpověď na tuto otázku. V důsledku toho rada by se měla pokusit uspokojit odpověd a odpovědět efektivně na tuto otázku. Pan Kelam a Černický znovu a znovu položili tuto otázku, aby se dozvěděli, jakým způsobem vlastně budou zacházet eh, s těmito plavidly eh, důstojníci eh, ruského námořnictva. A nejedná se pouze o obchodní záležitosti, třeba z toho vyvodit další důsledky. Víme, že tady existuje směrnice, která je platná, která je z roku 2008, ale občas je život trochu košatější a zelenější než šedivá teorie směrnic. A v tomto konkrétním případě když si vezmeme konflikt v Gruzii, tak vidíme, že potřebujeme takovouto, takovýto typ rámcového rozhodnutí. Děkuji. Dodržujte prosím řečnickou dobu, říká pan předseda. Na řadě je pan Mavro Nikolas. Děkuji, pane předsedo. Je to tak, že Evropská unie má společnou nižší eh, zahraniční politiku, společnou politiku v oblasti obrany a je zapotřebí, aby tady existoval protokol, který by se zabýval chováním eh, průmyslového sektoru v oblasti vojenského materiálu a vojenských technologií a vývozy eh, těchto technologií do třetích států. Já bych chtěl zmínit následující otázku. Jak můžeme zdůvodnit skutečnost, že vojenský eh, průmysl, především vojenský průmysl Velké Británie eh, může provádět embargo vůči Kyperské republice a vojenským silám Kypru, eh, když je přitom Kypr členským státem Evropské unie a když například takové Turecko má právo modernizovat a eh, být také transitní zemí pro vojenské vývozy do určitých oblastí. Děkujeme kolegovi Mavro pro Nikolisekovi a na řadě je kolega Romeva. Děkuji mnohokrát. Já tady zastupuji parlament jako zpravodaj už několik let a jednohlasně jsme, jakmile vznikl v roce 2008 ten kodex chování, chování tak jsme byli pro určité omezující postupy. Tehdy jsme říkali, bude to krok předu, je to dobré, ale není to dostačující a dějiny ukazují, že máme pravdu. Všechny státy EU e, tedy podporují tuto, tento postoj pravidl, ke pravidlům do kontrolu vývozu vojenských technologií, ale ty vývozy zbraní, jak už tady bylo řečeno, to není to samé jako jiné e, zboží, protože zabíjí, ochuzují, ničí. Například, když vyvezeme zbraně do Kolumbie, Izraele, Afganistánu, tak máme určitou odpovědnost. Musíme proto konat. Ale nejde jenom o, otázku vnitřního trhu nebo otázku bezpečnosti. Je to přece otázka mezinárodní zodpovědnosti a tu musíme přinést. Děkuji, kolego. A nyní And, kolega Andri, kolegyně Andregin. Pane předsedo, kolegyně, kolegové, s Lisabonskou smlouvou musíme nejprve zlepšovat koordinaci v oblasti politik a e, e, solidaritu v celé řadě oblastí, včetně této. Smlouva také hovoří o vzájemné pomoci v případě, že jeden členský stát ohrožen e, vojensky a prodat čtyři vojenská plavidla typu Mistral do Ruska se nám zdá velice alarmující. A co je eh, horší, eh, tato plavidla, tyto bojové lodě jsou ofenzivního charakteru a ne defensivního. Takže dřív, eh, než budeme Eh, hovořit o těchto ustanoveních směrnice, tak bychom se měli starat o to, abychom nesnižovali bezpečnost našich eh, bratrských členských států v Unii. A já bych chtěla, aby se Rada pokusila učinit maximum pro to, aby byly iniciovány diskuze uvnitř Evropské unie, aby byla eh, společná definice a aktualizovaný postoj vůči prodeji zbraní. Ora la parola al... Děkuji, paní Andrikine. Děkuji. A nyní má slovo pan Zemke. Děkuji mnohokrát. Já bych rád eh, poutal vaši pozornost k tomu, že vývozy vojenských technologií a zbraní jsou vždy spojeny s bezpečnostní politikou EU. Vývozy zbraní to není zvláštní sekce, izolovaný, izolovaný obor, protože každá transakce je spojená s určitým finančním obnosem, ale je to také vždy spojeno s politikou. Proto chci silně podpořit všechny ty, kteří žádají, aby Evropská rada projednávala společnou evropskou politiku v oblasti vývozu vojenských technologií a v oblasti vojenské spolupráce. Příklad. Dnes máme velké pochybnosti, co se týče například prodejů plavidel Mistral Rusku. Ale když se na to podíváme podrobněji, když se zamyslíme nad možností vlastně vytvořit eh, proti, proti jak se obraný systém. Tak děkuji, kolego. Uzavřeme už naši diskusi. Než udělím slovo radě, tak ještě kolegyně. Děkuji. Já nejsem odbornice na zbraně nebo podobné věci, ale já bych se chtěla podívat jako obyčejná poslankyně. Když se podíváme na že EU vyrábí zbraně a na světě je 30 válek a celá řada konfliktů lokálních i jiných. Musíme si uvědomit, že vyrábíme zbraně, které primárně mají ničit a zabíjet. Měli bychom se zamyslet nad tím, že bychom měli radši peníze, které vkládáme do počtu jednotlivých států na výzbroj jednotlivých armád, zda bychom tyto peníze neměli spíše přesunout například na vzdělávání protože to potřebujeme mnohem více v době hospodářské krize než nějaké zbraně. A zajímalo by mě, zda můžete odpovědět na otázku, kolik, o kolik snížily jednotlivé členské státy svůj rozpočet eh, v oblasti ozbrojování v době krize. Měli bychom se nad tím zamyslet. Myslím si, že není dobrý příklad pro další generace, když střelbu povyšujeme například na olympijskou disciplínu. Děkuji. Děkuji paní Nedvědálové. A nyní dám slovo radě. Prosím. Děkuji, pane předsedo. To byla velmi zajímavá debata a já bych se na konci této diskuse rád vrátil dvěma eh, pojmům a něco upřesnil. Především bych rád eh, lépe zasadil Eh, slovo zodpovědnost, protože článek 4.2 hovoří o tom, že lze přijmout nebo odmítnout eh, transfer vojenských technologií a nechává to na odpovědnosti jednotlivých států. Je to tedy národní postoj a společný postoj samozřejmě neubírá této zodpovědnosti národním státům. Je to pozice, Eh, která má vést k výměně efektivní, efektivní výměně názorů a postojů. Další věc, eh, transparence, transparentnost. Společné, eh, společný postoj říká, že by státy měly každý den vypracovat zprávu o svých vývozech zbraní. A na základě toho vznikne evropská zpráva, která výročně vychází a obsahuje informace o finančních hodnotách povolení, Eh, rozděleno podle typu zbraní, podle destinací a také počet zamítnutých autorizací i počet pozdějších konzultací, které mezi sebou vedou členské státy. Kromě výroční zprávy EU společné stanovisko předpokládá, že zpráva bude eh, také něco říkat o vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. A ta transparentnost je právě cílena ve společném postoji, jak pro celou EU, tak na národní úrovně. Evropské, Evropská eh, unie samozřejmě musí v tomto případě příkladem. Chci také ještě říci, že společné stanovisko, a někdo to tady už ostatně zdůrazňoval, byl určitý významný pokrok oproti kodexu chování. Byla přijata v prosinci 2008, čili před méně než dvěma lety a musíme tedy samozřejmě těm novým ustanovením také nechat čas, aby působili určitý efekt, aby to bylo vidět, ten dopad, protože to je nový systém, eh, který jsme zavedli, i když už jsem tady slyšela, pochopil jsem to, že by tento systém měl být jaksi závaznější, vymezenější, mít systém sankcí, postihu, což eh, samozřejmě není možná tak eh, zábavné. A potom ještě jedna konkrétní otázka tady. Chci říci, že společný postoj, to chci vás ujistit, byla projednána mm, byl projednán na několika úrovních eh, politických, a to na úrovni i rady v rámci třeba kontextu embarga zbraní do Číny. Děkuji vám. Grazie. Děkuji. Tímto uzavírám rozpravu k tomuto bodu a my se nyní dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Prosím, hlásil se ještě někdo o slovo, ptá se předsedající? Já tady nemám před sebou ten článek jednacího řádu, jenom chci říci, že to je zásadní informace.